Přejdeme k dalšímu bodu programu, což je otázka k ústním zodpovězení na radu. Týká se to eh, zveřejňování daňových informací některými podniky a jejich pobočkami a to je eh, eh, interpelace, tedy výboru a e, dám pro e, právního výboru a dám slovo paní Regner. Děkuji paní předsedkyně, vážená paní komisařko, vážená paní Panajotová. 4. července 2017, tedy před drahnou dobou, se parlament usnesl o návrhu směrnice pro specifické výkaznictví členských států. S cílem byla veřejná kontrola a větší transparentnost v oblasti firemních daní a posílení odpovědnosti firem. V některé firmy ten obsah nové směrnice implementovaly iniciativa směřuje k novým normám pro koncerny a proto komise se opírá o článek 50 a poskytuje tomu dokumentu řádnou právní základnu na základně stanoviska výboru pro právní věci z 12. ledna 2017 parlament se k tomu vyslovil. Dvě instituce, komise a parlament, jsou tedy zajedno v tom, že se to týká výkaznictví, povinnost transparentnosti a finančního eh, zpravodajství, tedy bilance firem. Nejde tedy o novou daňovou iniciativu my máme svůj mandát, abychom s vámi vyjednávali. My máme svůj mandát od posledního července, abychom to prohlášení dovedli k závěru. Vy v rádě pořád ještě nemáte ani koncept a plát, tak eh, abyste ho předložili veřejnosti. A proč? Protože někteří ministři financí pochybují o právní bázi a mají pocit, že je to nová daňová iniciativa. Proto by měl být právní bází, tedy článek 115 je to je tady jasná pozice parlamentu, že ten návrh nemíří ke sjednocení daní, jde o spolupráci, zlepšení spolupráce mezi daňovými orgány, ale nejde o vytvoření nových daňových povinností. Pouze některé firmy, a to jenom ty úplně největší na planetě, budou povinny zveřejňovat informace o svých daních říkáme tomu veřejné daňové prohlášení koncernů. Tato zpráva je tedy jádrem dobrého řízení koncernů v Evropě a o to jde odpovědnost, zodpovědnost multikoncernů vůči všem daňovým poplatníkům v Evropě. Kontrola ze strany veřejnosti, protože občané v Evropě zatím ani velkým koncernům, ani vládám důvěřovat moc nemohou. Jak rád, rada s ohledem na eh, veřejnou, veřejné závazky Unie vysvětlí tohle zablokování. My bychom měli být průkopníkem v této oblasti. Odkazuji na non-financial reporting, na směrnici o non-financial reportingu, která již co si zahájila. Chcete sledovat tento systém, jak nám vysvětlíte to zdržení dva roky, jak zdůvodníte stanovisko rady, které souvisí s právním základem? Je ministrům jasno, že ten návrh se netýká výšky daní, má e, toto prohlášení koncernových daní prioritou v radě? Jak chce rada dosáhnout pokroku u tohoto návrhu, tak aby se povedlo ještě v tomto volebním období s tou věcí pohnout? Samozřejmě jsou k transparentnosti povinovány velké koncerny, malé a střední firmy jsou z toho vyjaty. To znamená, že se týká těch opravdu velkých, kdo má obrost přes 700, obrat přes 750 milionů eur. Tato debata je tím tedy jakoby pseudodebata některých eh, ministrů finanční, je to taktika, jak nepohodlné zákony blokovat a počkat, až to zaroste plevelem a nikdo o tom nebude mluvit. Zeptejte se jednotlivých eh, ministrů, zeptejte se rakouského ministra, proč to blokuje. Je to proto, že ten eh, zákon se tak moc dotýká velkých koncernů a velké koncerny si ho nepřejí. Tím nechráníte startupy, nechráníte malé kavárny na rohy chráníte pouze a jenom ty obří podniky, koncerny, které dnes aktuálně téměř neplatí daně. Je to tedy právo všech daňových poplatníků a poplatnic v Evropě, aby věděli, kolik daní firmy jako Starbucks, Google a Facebook v našich zemích platí. A proto já vás vyzývám, abyste i v radě začali něco dělat. Thank you. Děkuji a nyní předávám slovo paní ministrini pana Jotové, která vystoupí jménem Rady. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážení poslance, dámy a pánové. Předně chci poděkovat paní Regnerové spolu zpravodajce a také panu Svobodovi za položení tohoto dotazu. Je to velice důležitá problematika a tento návrh předložila komise v roce 2016. Je to klíčový prvek boje proti eh, eh, daňovým podvodům. My jsme absolvovali zhruba 50 zasedání příslušných eh, pracovních skupin v Radě za mm, několik předsednictví, byly to myslím čtyři eh, předsednictví, pan Svoboda a pan Gualtieri se na nás obrátili s dotazem, jak vypadá situace a zda by bylo možné naše projednávání urychlit. My jsme na tento dopis odpověděli tím, že eh, jsme řekli, že je potřeba dořešit některé politické otázky, které přetrvávají. A jednou z těchto věcí je právní základ eh, daného návrhu. Tento aspekt eh, skutečně spochybňuje působnost eh, celého návrhu a také uplatnění běžného legislativního procesu. Takže eh, my jsme řešili eh, celý návrh na odborných pracovních skupinách eh, a v tuto chvíli vedeme konzultace s jednotlivými delegacemi, abychom dále pokročili. Ale asi pochopíte, že se dnes nemohu nějak konkrétně zavázat. Nicméně rada zřejmě bude ještě potřebovat trochu více času, aby si svůj postoj ujasnila. Osobně se mohu zavázat k tomu, že vás budu průběžně informovat, pokud dojde k nějakému vývoji a doufám, že najdeme řešení. Chtěla bych vás ujistit, že eh, na tom skutečně pracujeme. Děkuji. Thank you very much and... Děkuji. Děkuji. Děkuji a nyní minuta a půl pan Pospíšil

skutečně eh, se realizovala v praxi ta hypotéza, o které jsme tolik mluvili, to znamená, aby zde existovaly eh, tyto informace, aby byly zveřejňovány podle jednotlivých zemích a to je vlastně požadavek, který se pořád odkládá. A kromě toho ty skandály, které se objevily v posledních letech, tak ty nám ukázaly, jak tento jev daňových úniků je velice vážným jevem a že to je překážka eh, na, na, naší ekonomice ve všech všech zemích a tyto eh, firmy eh, vydělávají spoustu peněz, ale platí málo na daních a takže je třeba mít nějaké závazky, aby to museli udělat, aby hráli podle pravidel a aby platili daně tak jako občané. A bez tohoto opatření, tak eh, v podstatě bude zde panovat nespravedlnost, protože zde jsou ti, kteří platí daně, i podniky, které platí daně a potom zde jsou ti ostatní, takže velice rychle chceme, aby zde rada reagovala. Minute, Děkuji, pan Duran, na minutu. Merci, ma... Eh, děkuji, paní předsedkyně. Paní ministrině, já nevím, jak vám to říct. Já skutečně se stydím. Stydím se eh, a e, my jako zákonodárce, my se musíme stydět, protože jsme se dostali do určité situace a ty vy znáte velice dobře. Je to situace dramatická. Máme malé podniky, e, střední podniky, které musí platit daně, e, musí respektovat pravidla a máme zde velké podniky, které se schrývají, skovávají se e, za e, mm, e, mm, tyto výmluvy a unikají daním, je to všechno obskurní a my chceme to již dva roky, dva roky a poté, co jsme provedli konzultace po těch skandálech, tak my chceme, aby zde mm, spolu s komisí a za podpory tedy právních služeb komise a parlamentu, tak abychom skutečně toto přijali, aby ty informace byly e, transparentní. To není otázka fiskální přece, to vůbec ne. My nemůžeme se schovávat za tento vymyšlený fiktivní argument a být nečinní kvůli tomuto, takže já chci, abyste se mm, už jednou této agendy zhostili. Děkuji. Děkuji, pan Chrysokonos, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Už víc než rok Evropský parlament naléhá na komisi a na členské státy, aby změnili evropskou legislativu tak, aby se zaručila větší míra transparentnosti o tom, jaké daně platí povětšinou nadnárodní firmy. To jsou firmy, které vyrábějí na jednom místě, prodávají s velkým ziskem na jiných místech a jsou zdaněny neuvěřitelně nízkou sazbou někde jinde. V zásadě požadavek zveřejnit toto u informací za jednotlivé země by pomohly vyhnout nebo zamezit vyhýbání se daní a agresivnímu daňovému plánování. Je to neudržitelné, je to nespravedlivé když vidíme, že malé a střední podniky a pracující stále platí vyšší daně a tyto obrovské nadnárodní firmy se z toho v podstatě vyvlíknou. To už nemůžeme strpět. Pan Rosaty, minuta a půl, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Daňová transparentnost je pro občany EU zásadně důležitá v poslední době. Je tady veřejná, veřejný požadavek, komise přišla s tím návrhem už v roce 2016, před dvěma lety. Byl jsem stínový zpravodaj strany Lidové v tomto případě a po měsíci prací jsme našli vyvážený návrh pro větší míru transparentnosti a ochranu firm EU na druhé straně. Rozhodnutí přišlo loni v červnu a teď v podstatě toto předsednictví dokonce na to téma nesvolalo ani jednu schůzi. Blokování tohoto dokumentu prostě proto, že členské státy nejsou schopny se dohodnout na právní bázi, no to snad nemůže být vážně. Tohle není směrnice týkající se daňové míry, danové výnosnosti nebo jakkoliv daňové, to nijak nesouvisí s porušováním národních kompetencí. To je jenom o transparentnosti. Proto vyzývám radu, aby rychle postoupila a začala se tomu věnovat. Děkuji. Paní Šajn jedno minuto. Když je to deset měsíců od té doby, kdy parlament přijal mm, svůj postoj k této směrnice ohledně zveřejňování informací po státech, je to zásadní nástroj pro boj proti daňovým únikům na evropské a globální úrovni. Je to nástroj transparentnosti, to znamená, všichni budou muset skládat účty a to budou muset dělat národní společnosti. Prosím, zpomalte a e, to znamená nadárodní společnosti, e, tak jak již to vlastně to požadujeme po bankách, aby zveřejňovali informace, které se týkají e, daní v zemích, kde podnikají a tam, kde realizují zisky, tam musí být daně. A náš parlament s vámi chce vyjednávat a nejenom, že jde o společný postoj, ale zde vůbec existují pochybnosti o právním základu. To jsou výmluvy a zde parlament vlastně pouze jakoby konzultován, takže LuxLeaks, Panama Papers, Paradise Papers, kolik dalších skandálů ještě musíme očekávat, než skutečně začneme jasně reagovat a tento sklus, já se skutečně omlouvám upřímně, já lituji tlumočníky, kteří se snaží, ale mluvíte příliš rychle. Už se skončila? Dobře, děkuji. Je lepší vždycky zpomalit. Uh, Takže děkuji a postupujeme k nezapsaným řečníkům. Nejprve paní Piaty Kejnen. Na minutu, prosím. Je tady um, většina právních eh, interpretací, které naznačují, že jde o společnou kompetenci a tedy běžný legislativní postup, který se uplatňuje i u směrnice o účetnictví. Takže vinit eh, riziko špatného právního základu mm, nebo udávat tento důvod eh, jako eh, validní důvod, to je naprostá zástěrka, jak zablokovat tento dlouze očekávaný návrh v radě. Je to proti férovosti a toho, co si myslím, že je správné vůči evropským občanům. Takže pevně věřím, že bulharské předsednictví svolá zasedání a požádá si o právní stanovisko z různých zdrojů, aby si rada mohla tuto záležitost vyjasnit tím, že eh, ji necháte eh, v šuplíku, eh, se sama nevyřeší. Děkuji, nyní pan Marias. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně. Občané a malé a střední podniky své daně platí. V řadě zemí, jako například v Řecku, máme rozsáhlou daňovou politiku, ale nadnárodní firmy, jak vidíme, se daním vyhýbají. LuxLeaks je takovým dobrým příkladem a Teď je situace nastavená tak, aby nadnárodní firmy byly zdaňovány tam, kde vydělávají. Eh, směrnice eh, bude požadovat eh, zprávy o daních nadnárodních firm v jednotlivých státech. A já si myslím, že tyto informace nám skutečně pomohou se s problémem vyhýbání se daňové mm, povinnosti vypořádat. Jak řeklo samotné předsednictví, některé země jsou proti tomuto návrhy. Paní ministrině, které země to jsou? Jmenujte je, prosím. Je mezi nimi Řecko. I Řecko zdržuje schválení této směrnice. Chceme znát odpovědi. Jsme pro transparentnost parlamentu. Děkuji a nyní má slovo paní Panajotová, aby mohla reagovat. Uh, Děkuji, vážení poslanci. Bedlivě jsem si vyslechla uh, tuto diskuzi a poznamenala jsem si vaše poznámky. Budeme se touto záležitostí uh, zaobírat. Zastupuji zde všechny členské státy a nemohu žádný z těchto států v procesu jmenovat. Jenom bych chtěla říci, že nejde o to, že by rada nevnímala naléhavost situace, ale že jde o to, že skutečně hledáme schodu. A to si žádá čas i úsilí ze strany předsednictví a samozřejmě také práci jednotlivých delegací a hlavních měst, eh, aby své postoje doladili. Jak víte, tak my si přejeme postup, ale proto potřebujeme v radě jednomyslnost. Bulharské předsednictví by chtělo posunout celou problematiku Věnujeme se tomu. A jak jsem řekla v úvodu, jsme otevřeni dalším diskuzím o tomto tématu. A jakmile pokročíme, tak k tomu svoláme jednání. Ale já osobně jsem připravena vše s vámi probrat i bilaterálně. Děkuji. Thank you, madam. Děkuji, tím uzavírám.